hodin. Děkuji vám. Prosím o pochopení v tom, že ze na dvě minuty přerušíme zasedání z technických důvodů a hned budeme zase pokračovat. Takže vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za vaši trpělivost. Technické problémy jsou vyřešeny. Můžeme tedy rovnou pokračovat v zasedání a dalším bodem pořadu jednání je společná rozprava o bilaterální eh, ochranné doložce a stabilizačních mechanismech pro eh, banány. Jde o zprávu pana Langeho a eh, pana Leichtfrieda ohledně eh, ochranné doložky a stabilizačních mechanismů pro banány eh, v dohodě o přidružení s centrální, se Střední Amerikou. Nejprve tedy dávám slovo panu zpravodaji Langemu na čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, vážené kolegyně. Děkuji, že tu dnes večer jste a že e, spolu můžeme e, debatovat. Bohužel tu tedy není celé plénum přítomno, nezajímá se o tuto problematiku. Zabýváme se tu e, bezpečnostními mechanismy, bez, o ochranou, která vychází už z Lisabonské smlouvy. Je stále poměrně nejasné, jaká role patří jaké institucí a jaká jsou přesně pravidla. A proto i nyní v zákonodárném procesu, v řádném zákonodárném procesu jsou tu určité části, které je potřeba sloučit, integrovat začlenit do textu rozhodnutí rady to jsou ty části, které byly dosud na jiných špatných místech. A proto si myslím, že je nyní takové dobré cvičení, když si nyní spolu projdeme zřízení těchto mechanismů, podíváme se podrobně na tuto problematiku eh, mechanismů vůči Kolumbii. Eh, je, v dohodě s Kolumbií je požadavek, a nyní se musíme podívat na to, kde ten požadavek, kde ten stojí a musíme ho někam rozumně včlenit. Důležité také je, že aby, aby tato bezpečnostní síť byla praktická, je poměrně k ničemu, když bude někde něco napsáno a nebude to nikdo používat. A tak už to v minulosti bývalo a proto bychom měli také používat to, co bude mít platnost a měli bychom mít legislativu eh, pro bezpečnostní síť, která by neměla někde zůstat ležet zaprášená, ale měla by být živoucí a používaná. Takže, pane komisaři, jde tu o pět bodů. Za prvé se musíme podívat na to, jaká jsou vlastně kritéria k tomu, abychom mohli rozhodit tuto bezpečnostní síť. Já jsem pevně přesvědčen o tom, že když že u každého trhu je třeba řešit otázky sociálních standardů. Samozřejmě porušování sociálních standardů se občas stává a vznikají potom konkurenční výhody a ty bezprostředně vedou k používání kritérií této bezpečnostní sítě. A to nejen v oblasti banánů. Druhý bod když se tu zabýváme Lisabonskou smlouvou, tak musíme také debatovat o roli Evropského parlamentu. A ta je pro nás vlastně jasná. Je jasné, že stejně jako ostatní eh, evropské instituce, Eh, klademe nároky, požadujeme eh, nároky na eh, určitá šetření. Třetím bodem je, že pokud to myslíme vážně s transparentností, tak bych byl také proto, abychom vedli intenzivnější dialog a intenzivněji přeskoumávali dohodu s Kolumbií a Peru, abychom ji institucionalizovali. Potřebujeme více transparence. Pane komisaři, vy odkazujete na model bezpečnostních doložek s Jižní Koreou. Ale právě tady, pokud jde o monitorování a reportování v článku 11 dohodou s, Koreí, s Koreou, který požaduje zasílání určitých zpráv a předkládání, tak a i pátý bod se týká e, zajišťování e, posilování producentů banánů v evropském regionu. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane kolego. Dále má slovo pan zpravodaj, zpravodaj Leichtfried na čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Ve střední Americe je ta situace podobná jako v Kolumbii a v Peru a proto můžu jenom zmínit to, co už říkal kolega Lange. To platí i pro mou zprávu, takže se vyjádřím o něco stručněji. Domnívám se, že celá diskuze, kterou tu nyní vedeme, se týká technických aspektů na jedné straně a na druhé straně širšího kontextu. Ten technický aspekt je poměrně jednoduchý na vysvětlení. Je tu bezpečnostní doložka, která má evropským producentům po otevření eh, trhů poskytnout určité garance před neférovou konkurencí. Ta bezpečnostní doložka je stvořena tak, aby dobře fungovala a je stvořena tak, aby volný obchod mohl lépe fungovat v budoucnu. Samozřejmě jsou tu určité rozdílné přístupy, ale já si myslím, že jsme našli eh, dobré kompromisy a dobrá řešení. Je tu však ještě druhý aspekt, mohl bych říct filozofický aspekt, ale přitom poměrně hmatatelný. A to je zásadní otázka, zda obchodní politika má být čistou obchodní politikou, anebo by měla být něčím více? A tato otázka se týká i této diskuze o e, bezpečnostní doložce a neustále ji provází. Musíme brát e, tuto diskuzi o bezpečnostní doložku, doložce jako širší diskuzi o vztahu se Střední Amerikou. Jde tu o čistě obchodní doložku, a nebo eh, do toho chceme začlenit také určité další otázky? Otázky lidských práv, otázky sociálních standardů, otázky ekologických perspektiv. Eh, jsou tu určité eh, pravicové názory, které říkají, že tím není co ztratit. Ale naopak jsou tu názory, které říkají, že ano, že, tím, že se tím dá něco ztratit. Taková doložka potom jak zmínil pan Lange, eh, může vést k tomu, že ochrání eh, evropská pracovní místa, eh, evropské sociální standardy a aby to mohla udělat, tak se musíme také postarat o to, aby, aby se zlepšily tyto věci v našich partnerských zemích. Pracovní podmínky, lidská práva, sociální standardy. Velká otázka také zní, a mnoho kolegů je jiných názorů, do jaké míry bychom měli tyto vlivy jak, jak, jak bychom měli proti těmto problémům postupovat prostřednictvím obchodní politiky. Můžeme se na nejvýše pokusit eh, ovlivňovat eh, partnerské vlády prostřednictvím této politiky, ukazovat jim eh, správný směr. O to už jsme se pokoušeli, samozřejmě jsou tu rozdílné názory na tento přístup a vyšel z toho kompromis. Já se domnívám, že je to únosný kompromis a proto si myslím, že by bylo rozumné, abychom tuto bezpečnostní doložku zítra uzavřeli. E, diskuze o konkrétní smlouvě e, budou moci být ještě intenzivní, ale tu bezpečnostní doložku e, musíme mít. Protože to je jenom bezpečnostní doložka a ne celá smlouva. Děkuji. Děkuji eh, panu kolegu eh, Leichtfriedovi. Dále má slovo eh, pan komisař de Gucht. Prosím. Thank you, uh, Mr. President. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Nejprve mi dovolte poděkovat zpravodajům panu Langemu a panu Lightreadovi za práci, kterou odvedli k těmto bodům. Tak bych vám chtěl poděkovat za možnost vyjasnit tady některé nedořešené věci týkající se přijetí dvoustrané ohrané doložky v kontextu obchodní dohody mezi Evropskou unii a Kolumbií a Peru a Střední Amerikou. Jak víte, tyto dohody byly podepsány v červnu a parlament se k brzké době k nim vysloví prostřednictvím postupu souhlasu. Ale ještě předtím, než se pokusím vysvětlit význam přijetí těchto ochranných doložek, tak bych chtěl zdůraznit význam těchto dohod pro EU a pro tyto dvě oblasti Latinské Ameriky. Tyto dohody mezi EU a Kolumbií a Peru a Střední Amerikou zásadně změní a posunou vztahy mezi EU a těmito dvěmi regiony. Co se týče obchodních aspektů, tak tyto dohody se snaží otevřít trh službám, vládním zakázkám a podobně. Díky tomu dojde k eliminaci Eh, nežádoucích produktů a budou tam nastaveny správné celní režimy. Navíc tyto dohody nastaví předvídatelná a vynutitelná obchodní pravidla. V mnoha případech to půjde tedy nad rámec nějakých závazků, než to, co bylo v rámci VTO. Takže bych vás chtěl ujistit, že tyto dohody zajistí zajistí eh, předvídatelné a bezpečné obchodní podmínky, v rámci nichž subjekty z EU, Střední Ameriky, Kolumbie i Peru budou moci těžit, budou moci je využívat a bude to přínosné pro všechny dotčené ekonomiky. Eh, dovolte mi také zmínit, že tyto obchodní dohody budou obsahovat ustanovení týkající se respektování lidských práv a také se budou snažit podporovat udržitelný rozvoj. A nyní přistoupím k některým těmto konkrétním aspektům týkajících se přijetí dvoustranných ochranných doložek. Cílem eh, těchto doložek je poskytnout bezpečnostní síť pro Evropskou unii v případě, kdy by liberalizace cel vedla k eh, nežádoucím dopadům na dovozy. Musíme v praxi provádět ochranné doložky těchto smluv. Komise vítá princip přijatý zpravodaji, když se zabývali těmito dohodami a snaží se vycházet z modelu aplikované v případě Koreji, co se týče eh, ovšem specificity těchto dohod. Panuje zde také konsensus, že prováděcí nařízení nemůže být v konfliktu se závazky přijatými v rámci VTO, v rámci dohod uzavřených v rámci VTO. Mus, nesmíme tady zapomínat na některé důležité věci. Tato parlamentní dohoda o ochranných důležkách je sice důležitá, ale neměla by sloužit jako nějaký rámec pro otevírání otázek, které již byly řešeny, jako například eh, provázanost těchto dohod a dodržování lidských práv. Jak již víte, tady tyto témata jsou již pokrytá v dohodách a v svém ustanovení z června 2012 eh, parlament se toto i snažil řešit. Snažili jsme se mm, a přimět Kolumbii a Peru, aby představila cestovní mapu k dodržování lidských práv a zlepšování pracovních podmínek. Takže Evropská unie pracuje s těmito zeměmi i v této oblasti. Závěrem mi dovolte vyjádřit přání, že Evropská komise, parlament i rada budou dobře spolupracovat v rámci trialogu, že se co nejdříve podaří splnit všechny podmínky, aby parlament mohl tyto dohody odsouhlasit. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Dále za výbor Agri jedna minuta, pan Matro Adrover. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já jsem toho názoru, že dohody s Kolumbií, Peru a Střední Amerikou eh, jsou velmi škodlivé pro evropské výrobce banánů, eh, například na Kanárských ostrovech. Já doufám, že se leco se změní. Přesto však jsem velmi rád, že mnohé mé pozměňovací návrhy byly do zpráv zapracovány. Především, co se týče o dvoustrané ochranné doložky a spouštěcího mechanismu pro eh, banány. Banány v EU jsou sledovány s velkou pozorností, aby bylo možné i preventivně zasáhnout. Komise eh, musí tedy předkládat eh, výroční zprávu o fungování fungování této ochranné doložky a o e, dovozu banánu do evropské ekonomiky. Evropské e, vzdálené regiony, kde se pěstují banány, e, jsou v obtížné situaci a potřebují podporu. Děkuji, pane kolego. Dalším řečníkem za EPP, pan Zalba Bidegain. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Dámy a pánové, dá se předpokládat, že pozměňovací návrhy k eh, ochranné doložce stabilizačního mechanismu eh, budou přijaty, což je pozitivní krok. Eh, v rámci přijetí těchto dohod s Kolumbií, Peru a Střední Amerikou tyto dohody jsou pro EU velmi důležité. Tyto doložky i další pokroky byly uznány již v červnu Toto bylo vyjádřeno také v usnesení. A e, navíc bylo dosaženo dohody, což e, by mělo dodat nového elánu. Naši výrobci se mohou tedy postupně přizpůsobit rámci svobodného obchodu, který je výhodný pro všechny. USA i azijské státy dnes uzavírají smlouvy o svobodném obchodu také s kaftou z Kolumbii i Peru. V tamto okamžiku tedy nemůžeme umožnit to, aby Evropská unie zacpala a nevyužila svých rovných šancí. Já sdílím obavy podniků v Evropě. Je důležité, aby tyto dohody začaly platit. Děkuji vám. Děkuji, pane kolego. Dalším řečníkem za SND jedna minuta, pan Susta. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, vážený pane kolego Leichtríde, vyjednávání dohody, obchodní dohody s Kolumbií a s Perou a se Střední Amerikou a příslušné mechanismy stabilizace, ochranné doložky a tak dále, tak to všech, celou řadu z nás ve výboru INTE zaměstnává už dlouhou dobu. My jsme pro tyto navrhované mechanismy, protože by měly zajistit rovnováhu mezi různými potřebami. Odráží jednak princip volného obchodu, jednak chráníme zájmy společenství, jednak principy mezinárodního obchodu, který by měl sloužit jako nástroj pro růst a pro růst, který bude založen na respektování lidských práv a udržitelného rozvoje. Zejména se tyto mechanismy, tyto nařízení snaží ochránit evropské podniky a snaží se ochránit naše zaměnilce, zejména z těch odlehlých oblastí Evropské unie. Třeba, že ochranné doložky i mechanismy stabilizace jsou časově omezené, domníváme se, že předpokládané období by mělo být dostatečné proto, aby přizpůsobilo náš systém liberalizaci. Hmm a abychom se mohli přizpůsobit nadcházejícímu nárůstu z těchto dovozů, z vývozu z těchto zemí. Takže já jsem pro, děkuji. Děkuji. Eh, další řečnici, minuta 30 a eh, paní Berdar. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Tak kdy ten horký brambor přestává být horkým bramborem? Když hovoříme o volných dohodách, eh, obchodních dohodách EU, tak najednou tady nemáme horkou bramboru, ale máme tady banány. A my bychom se měli snažit zajistit, že tím, že otevřeme naše trhy, tak umožníme evropským podnikům, evropským spotřebitelům, že jim poskytneme nějaký čas se přizpůsobit k nárůstu konkurenceschopnosti. My já vítám obo dohody volného obchodu s Kolumbií a Peru a se Střední Amerikou a vítáme změny navrhované výborem INTEJ, ale už máme velmi dlouhé a neblahé zkušenosti s takzvanými banánovými válkami, takže nechceme, aby začalo docházet k nějakým dalším bitvám. Naše skupina liberálů liberálové a demokraté budou hlasovat proti pozměňovacím návrhům, kdy se snažíme nějaké limity změnit spíše do automatických kvót. Vítáme eh, flexibilitu eh, komise, co se týče toho, tedy zda dovozy z Kolumbie nebo jiných zemí nějakým způsobem poškozují eh, Evropskou unii. Ale zároveň nechceme říci, že Evropská komise by měla dostat nějakou bílou kartu, zcela volnou ruku upravovat tento systém takovým způsobem, že nebude nijak monitorována. Naopak je potřeba, aby byla monitorována parlamentem a radou, tak aby byly respektovány zájmy občanů Evropské unie. Děkuji. Děkuji. Dále má slovo paní Keller za frakci Zelených na jednu minutu. Děkuji jak ve Střední Americe, tak i v Peru a Kolumbii je spousta problémů v oblasti lidských práv. My jakožto europoslanci nad tím nesmíme zavírat oči. Cestovní mapa pro lidská práva, kterou Evropský parlament navrhl Kolumbii a Peru, musí být přeskoumána. Musíme požadovat první výsledky, e, jako je zrušení trestu smrti a e, další věci. Samozřejmě e, to musí být předloženo ještě před uzavřením této dohody. Domníváme se, že je správné, aby obchodní výbor do návrhu nařízení zavedl zavedl ekologické ohledy. To musí parlament také potvrdit, jinak bude nařízení bezcené. Parlament musí dělat více pro situaci místních obyvatel. A proto eh, my zelení požadujeme eh, řádné hodnocení lidských práv v daných oblastech. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. Eh, dalším řečníkem je za frakci GUE pan Omarží na minutu a půl. Pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Nezdílím optimismus těch, kteří říkají, že ochranná doložka eh, jsou, je dostatečná na ochranu eh, výroby eh, a pěstování banánů v EU. Tyto doložky jsou ochranné pouze svou definicí. Vždyť jde o ochranu pouze dohod, které které eh, nejsou spochybněny ani komisí, ani jednotlivými státy. Jsou to dohody, jak již řekl kolegyně Mato, eh, které jsou velkou zátěží pro pěstování banánů v vzdálených eh, regionech. Mechanismy, které takto zač- začínají platit, eh, jsou eh, eh, nedostatečné. Veliké firmy pěstující banány využívají také eh, konkurence a to eh, nesprávně. Eh, výměna je spíše slepá a chtěl bych tedy vyzvat všechny kolegy, aby podpořili mé pozměňovací návrhy, tak aby bylo možné chránit také výrobce banánů z vzdálených regionů. Herr Kollege, Monsieur le Přijmete modrou kartu pana Leichtfrieda. Prosím, pane Leichtfriede. Děkuji, pane předsedo. Pane kolego, beru velmi vážně to, co jste řekl. Já se samozřejmě vždy se naším dosáhnout nejlepších výsledků. Především jde-li o sociální podmínky, ochranu eh, pracovních eh, příležitostí, eh, jak v EU, tak i v partnerských zemích. Chci se zeptat, jaké konkrétní body bychom měli ještě prosadit, proto abyste mohl souhlasit s ochrannými doložkami. Děkuji za eh, vaši otázku. Eh, já se domnívám, že mé pozměňovací návrhy mají ten smysl, ukázat, že zde je veliký problém v tom použití doložek. Je zde příliš velká část, která je přenechána eh, dohodám a domnívám se, že členové výboru Agri jsou rovněž toho názoru a také odborníci v sektoru banánů. Domnívám se, že proto, aby doložky začaly platit, je nezbytné mít eh, kritéria, která by byla více limitující. Eh, za prvé a to za druhé se domnívám, že jsou zde ještě další problémy. Gut. Hat das auch funktioniert? Als nächste Rednerin für eine Minute. Další, dále má slovo na jednu minutu paní Andrés Barea. Prosím. Děkuji, Pane předsedo, obchodní dohoda s Střední Amerikou, Kolumbií a Peru je zásadní a ochranná doložka eh, by měla být snadnější na používání a měla by mít určité garance. My jsme podali pozměňovací návrhy, které se snaží zajistit, abychom měli bezpečnostní mechanismy pro evropské producenty i pro eh, producenty z partnerských zemí. Eh, potřebujeme chránit své nejvzdálenější regiony, protože tam není eh, diverzifikovaná produkce v zemědělství a tam bude vysoký dopad na pracovní místa. Tam jsou 10 tisíc pracovních míst eh, přímo a 35 tisíc míst nepřímo. Eh, je ve Španělsku postiženo nezaměstnaností. Zejména se to týká pěstování banánů na kanárských ostrovech které jsou velice specifické, pokud jde o jejich kulinární uplatnění. My v obchodní dohodě se Střední Amerikou a Kolumbií, my to kritizujeme, ale obchod znamená i udržitelnost a znamená i ochranu pracovních míst. Děkuji. Dále má slovo pan Tyrolian, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Chtěl bych poděkovat oběma zpravodajům za práci, kterou vykonali na této otázce Eh, základní návrh komise byl velmi vzdálený eh, našim eh, návrhům. Nebyly uváděny vůbec vzdálené oblasti. Není zde automatické spouštění stabilizačního spouštěcího objemu ani tedy možnost využít ochranné doložky a zahrnout environmentální a sociální aspekty. Právě proto je velmi důležité, důležité, aby eh, postupy a pokroky eh, ve výboru pro mezinárodní obchod byly eh, zdůrazněny. Tyto změny však nejsou dostačující, protože víme, že spouštěcí objemy jsou velmi vysoké a tento mechanismus tedy nemůže být prakticky použit. Komise musí dále také mít k dispozici další objem prostředků pro podporu pěstování a výroby banánů v Evropské unii. Eh, víme, že právě v těchto oblastech je, je také vysoká nezaměstnanost. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Ich möchte keine Schlaf. Eh, děkuji, pane kolego. Eh, nechci tu budit žádné spící, nicméně můžeme ještě stále podávat přihlášky do Catch the Eye. Nikdo se nehlásí o slovo a proto dám slovo rovnou panu komisaři. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve bych rád zopakoval eh, úvahy, které jsme tu předložili zpravodajům a všem, kteří pracovali na těchto dokumentech. Také bych chtěl zareagovat na některé konkrétní dotazy, které mi byly položeny. Třeba, že ne všechny dotazy se týkaly ochranných doložek a mechanismu stabilizace. Zazněla tady otázka, jak se stavíme k té cestovní mapě pro ochranu lidských práv, životního prostředí a tak dále, kterou Evropská unie požadovala po Kolumbii a Peru v usnesení z června 2012. Samozřejmě já jsem si plně vědom významu, který Evropský parlament přikládá této cestovní mapě. Poslední informace, které já mám k dispozici, jsou takové, že Kolumbie mm, poskytla nějaké předběžné informace panu Davidovi a panu zpravodaji tohoto nařízení Bendu Langemu, což ukazuje, že tato země k tomu přistupuje velmi seriózně a předpokládá se, že plnou cestovní mapu předloží na začátku října. Také jsem to pochopil tak, že náměstek minister zahraničních věcí Kolumbie by se měl setkat s panem Langem, aby dále spolu o tomto hovořili. Také bych chtěl říci, že máme kontakty s Peru a hovoříme o tom, jak je tato mapa velmi důležitá a pokud vím, tak parlament je také v kontaktu s peruánskými orgány prostřednictvím právě vašeho zpravodaje. Za druhé, co se týče stabilizačních mechanismů pro banány, který by poskytl ochranu pro ty takzvané odlehlé regiony. Tak k tomu bych měl několik poznámek. Já vím, že odlehlé periferní regiony jsou velmi zranitelné v souvislosti s náhlým nárůstem dovozů. Proto jsme se snažili ochránit jejich zájmy začleněním specifických podmínek. Měly by být takto zohledněny i jejich konkrétní situace a vycházíme z modelu, který jsme použili v minulosti, který v minulosti tyto regiony ochránil a já doufám, že tomu bude tak i v tomto případě. Eh, konkrétní ochrana doložka pro odlehlé mechanismy by se měla aplikovat i poté, co dojde k vypršení přechodného období, tedy poté, co mechanismus stabilizace pro banány bude již eh, zneplatněn. Také tady zaznělo poznám, několik poznámek o tom, jak se to bude provádět v praxi. Tak zde se domnívám, že tou dobrou praxí je, kdy komise má k dispozici určitý prostor protože může například dojít k nějaké náhradě, jak to tady zaznělo v té debatě. Ale my tyhle ty věci bereme velice vážně. To se netýká jenom banánů, kdy můžeme mít takovéto ochranné doložky. Máme požadavky od různých členských států, například v současné době mm, Francie přednesla požadavek monitorovat vývozy z Koreje na evropský trh týkající se vývozu automobilů. Takže když dostaneme takový dotaz, takový požadavek, zabýváme se tím, šetříme to a bereme v potaz veškeré prvky, veškeré aspekty a až následně učiníme nějaké rozhodnutí. Čili bereme to velice vážně jenom v případě nějakých velkých ekonomických zájmů Evropské unie, ale třeba i v případě ochrany hospodářských zájmů takovýchto odlehlých regionů, tak ve všech těchto případech se k tomu stavíme velice seriózně a pečlivě. Možná také několik slov eh, s ohledem k přístupu prostředkům z Fondu pro řešení dopadu globalizace. A budu k vám zcela otevřený, co se týče otázky kompenzace. Je zcela bezprecedentní, aby dopady dohody o volném obchodu byly kompenzovány s ohledem na nějaké dopady na individuální farmáře. Nicméně, chtěl bych vás upozornit, že komise navrhla určité kroky v souvislosti s fondem AGF a vy jako spolulegislat zákonodáce jste o tom informováni. Dále také se snažíme k tomu přistupovat v kontextu reform společné organizace trhu z Barány z roku 2006, mm, kdy došlo také k výrazným nárůstům dovozu banánů. Bylo by neudržitelné a politicky zcela obtížné eh, zdůvodnit další nárůst podpory pro producenty banánů. Producenti banánů v odlehlých regionech jsou nejvíce podporovanými producenty v rámci celé Evropské unie. E, mohu jenom znova zdůraznit, že reforma a integrace v tomto sektoru již zahrnovala kompenzace ve výši 279 milionů euro ročně. A to se týkalo právě i e, těch dohod s Kolumbií a Peru a se Střední Amerikou. A to je opravdu veliká částka. Děkuji vám, pane komisaři. Dalším řečníkem na dvě minuty pan zpravodaj Lange. Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, pane komisaři. V následujících třech a čtyřech měsících máme před sebou spoustu práce. Chceme dle rozhodnutí parlamentu připravit cestovní mapu na posílení práv eh, pracovníků, eh, ekologických práv a práv občanských eh, v Peru. Chceme také vytvořit určitou bezpečnostní síť na základě podmínek v EU. Obojí není nijak jednoduché a proto prosím, pane komisaři, abyste podpořil tyto aktivity kdekoliv budete moci v otázce se cestovní mapy eh, především zde jde o účast peruánské vlády. Já se domnívám, že náš signál eh, o vážnosti eh, podmínek parlamentu zatím nebyl pochopen dostatečně. Myslím si, že bychom však eh, ze strany Kolumbie i Peru měli dostat tuto cestovní mapu. Dále vás, pane komisaři, také žádám, abyste vůči radě byl aktivně zprostředkován zprostředkovatelem, tak abychom e, tuto ochranou doložku mohli realizovat v dohledné době, tak aby cestovní mapa i ochranná doložka byly předloženy včas a e, v listopadu bychom měli e, hlasovat o obojích záležitostech a uzavřít tento balíček v zájmu lidí v Evropské unii, ale také v zájmu lidí v Kolumbii a Peru. Děkuji vám. Děkuji, pane kolego. A dalším řečníkem na dvě minuty pan Leichtfried z Pravodaj. Děkuji, pane předsedo. Bylo to dost velký kus práce zpracovat tuto záležitost. Chtěl bych tyto dvě minuty využít proto, abych poděkoval kolegyním i kolegům za dobrou spolupráci, za zajímavou diskuzi. Děkuji spolupracovníkům sekretariátu za obrovskou podporu a děkuji také své asistence v naší kanceláři za skvělou práci. Jinak však, myslím, dnes již bylo řečeno všechno. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji, pane kolego. Já děkuji všem, eh, kteří se zúčastnili této debaty. Děkuji eh, za účast komisi, děkuji tlumočníkům a spolupracovníkům parlamentu, kteří vydrželi do dlouhého večera. Eh, přeji vám dobrý večer a krásnou noc. Hlasování bude zítra ve 12 hodin. Dobrou noc.